Presidente Knobloch, grazie per aver Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Vaše excelence, dámy a pánové, pane předsedo Evropské komise, pane předsedo účetního dvora, pane premiére, dámy a pánové z rumunské vlády, kolegyně a kolegové, dnes slavíme den připomínky obětí holokaustu. Židovské společenství a jiné menšiny, homosexuálové, postižení, romové, všichni ti lidé, které nacistický režim odsoudil. Poprvé se tento den připomíná v hemicyklu Evropského parlamentu při příležitosti zasedání Evropského parlamentu, plenárního zasedání. Dnes více než kdy jindy vysíláme silný signál. My nezapomínáme. My nechceme zapomenout. Chceme tuto vzpomínku udržet živou a chceme neúnavně bojovat proti jakékoliv formě nenávisti, diskriminace a antisemitismu. Udržet živou tuto vzpomínku není jen pětní akt, je to důležitá etapa v procesu uzdravení, jak osobního, tak kolektivního. Holokaust musí zůstat eh, vždy živým eh, monumentem. Nesmíme dále tolerovat eh, rasistické násilí. Podle údajů posledního eurobarometru 50 evropských občanů má za to, že antisemitismus je problémem v jejich zemi. A to je důkazem toho, že bohužel virus antisemitismu zatím ještě nebyl zcela poražen. Musíme rozhodně jednat a potlačovat jakékoliv oživení nenávisti. Naše hodnoty a naše historie jsou silnější než netolerance a násilí. Evropa to ukázala více než jedenkrát. Evropský parlament byl a vždycky bude stát po boku toho, kdo je obětí násilí a diskriminace. V roce 2016 jsme uspořádali konferenci na nejvyšší úrovni o budoucnosti židovské komunity v Evropě. V roce 2017 jsme přijali naše první usnesení proti antisemitismu. Společně musíme udělat ještě více, abychom hájili a šířili principy rezoluce OSN, kterým se zavádí tento den. Mezinárodní den památky obětí holokaustu musíme podporovat a propagovat osvětové programy a musíme odsoudit popírání holokaustu i jakékoliv násilí na základě etnického či náboženského původu či vyznání. V Evropské unii není místo pro nenávist a antisemitismus. Nedovolíme, aby se zopakovaly tragické chyby z minulosti. Nikdy více. Poslechneme si svědectví Charlotte Knobloch, eh, která pouze ve věku tří let měla zakázáno hrát se s dalšími dětmi ze své čtvrti. Byla židovka a to byla její jediná chyba. Zázračně přežila holokaust díky křesťanské ženě, která pracovala u jejich rodičů. Charlotte Knobloch věnovala svůj život odvážnému boji proti nenávisti a antisemitismu. Musíme ji vyjádřit veškerou naši vděčnost. Paní Knobloch, prosím, předstupte před řečnický pult a ujměte se slova před plenárním zasedáním Evropského parlamentu. Vážený pane předsedo Tajany, já vám děkuji za uh, váš úvod, uh, který byl uklidňující, uh, výtečný. Maš, pane předsedo Juncker, uh, pane premiér Michele, uh, milí přítomní uh, školáci, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy, vážení pánové. Já vám, eh, ctěný pane prezidente, chci poděkovat za vaše pozvání, které jsem s radostí přijala. Návštěva v Evropském parlamentu je pro mě vždy něco zvláštního. A, a, eh, to, že mohu být zde hostem, mě vždy pozdvihuje toto plénum není parlament jako každý jiný. Eh, každý z vás byl zvolen jako zástupce své země a své strany a všichni jste zde proto, abyste budovali demokracii a také dobrou budoucnost pro eh, občany Evropy. To ale není všechno. Za tímto řečnickým pultíkem a eh, na prezidiem nevidíte jenom národní zástupce, ale celou 28. Eh, uprostřed eh, je znak eh, modrý s hvězdami Evropské unie, který reprezentuje myšlenku, která vás zavazuje a nevytváří jen zákony, ale společenství a to symbolizuje to dílo, z nichž Evropa vyrůstá a e, z níž také vyrůstá e, evropská jednota. E, svoboda, demokracie, lidská práva, otevřenost, tolerance a vůle k mírovému spolužití. To to, že eh, můžete spolu určovat budoucnost eh, Evropy, bylo, nebylo pro mnohé z nás před léty vůbec eh, představitelné. V, mé, v mém mládí jsem zažila vládu barbarství, která neuznávala nic lidského a ničila a vraždila bez dalšího. Já, bych te, já jsem tehdy přišla eh, skoro o všechno. Eh, mé nejbližší, eh, můj domov, důvěru ve svět a v lidi. Více než jedenkrát byl můj život zachráněn pouhou náhodou. Léta jsem žila pod falešnou identitou a v úkrytu. Protože kdybych byla bývala sama sebou, tak by to znamenalo jistou smrt já zde dnes mohu eh, před vámi stát, protože mezi všemi těmi vrahy a udavači byli také poctiví lidé, eh, kteří si zachovali svou lidskost. Já zde dnes mohu stát, protože světlo lidství svítilo i v nejtemnějších chvílích lidských, eh, lidské historie. Ale i z tohoto důvodu je pro mě jedna věc zcela jasná. Věděla jsem, že při první příležitosti já a můj muž eh, opustíme eh, naši zemi a Evropu. Chtěli jsme si vybudovat eh, nový život jinde, jen ne zde. A moje děti se vždy museli mm, přizpůsobovat mým plánům na emigraci. Eh, tyto děti vyrůstaly v zemi, která eh, která eh, vlastně jim nebyla příliš přívětivá. V prvních desetiletích tohoto století byla, byl jakýkoliv kontakt s židovskou obcí typický nejistotou Museli jsme, museli jsme žít eh, v zemi, v zemi vrahu. Zůstat v Německu eh, nám připadalo eh, za této situace nepředstavitelné. To, že dnes před vámi stojím, je důkazem toho, že naštěstí během desetiletí bylo potom možné mnohé, co by dříve bývalo nepředstavitelné. Kdo by býval tehdy počítal s tím, že v poválečné době eh, se demokracie tak silně prosadí. Kdo by si býval uměl představit, eh, že eh, v Evropě se podaří překonat staletá nepřátelství jen během několika let. A kdo by býval věřil, že po neuvěřitelných zvěrstvech holokaustu se znovu obnoví život židovských obcí v Evropě a dokonce i v Německu. To vše je teď eh, samozřejmé. Ale samozřejmé to, dámy a pánové, není. A ani eh, ty úspěchy nejsou tak stabilní, jak by se mohlo zdát na první pohled. To, že a, a to je právě v současné době bohužel zcela jasné. Eh, Povalečné uspořádání Evropy, mírové uspořádání Evropy je dnes ohroženo. A já nemluvím o hrozbě e, naší jednoty. E, bez té jednoty by bývala evropská e, myšlenka, myšlenka nevzkvétala. Evropa může, se může dostat budoucnosti pakliže, když, pakliže je bude bránit tyto hodnoty. tato budoucnost je nutně spojená s vědomím minulosti. 27. ledna eh, je Mezinárodní den vzpomínek eh, na holokaustu. Vzpomínáme 6 milionů židů, kteří byli povražděni mezi lety 1933 a 1945 nacionálně socialistickou stranou Německa. Osvobození koncentračního tábora Osvětim, eh, ke kterému došlo 27. Eh, ledna slavíme letos již po 74. Eh, stále méně eh, přeživších nám může svědčit o tom, co tam museli prožít. O to důležitější je signál špicen kandidáta křesťansko-sociálních demokratů pro nadcházející evropské volby. Franz Timmermans a Manfred Weber cestovali společně na vzpomínkový den do Osvětimi. Eh, eh, I přesto je smutnou zkušeností, že eh, tyto vzpomínky se někteří snaží, snaží zahladit. Vzpomínání holokaustu a na jeho, a na jeho oběti Oni tvrdí, že už to není nutné, ale nic by, nic není, nic by nebylo větší chybou ti, kteří, eh, někteří se staví proti těmto vzpomínkám. Eh, propagují současnost bez minulosti, eh, odrazový můstek do budoucnosti bez vzpomínání. To, že je také znovu ožívá antisemitismus s tímto zapomínáním na minulost, to není překvapením. Eh, členové židovské obce toto zažívají již dnes. V Německu a v dalších státech EU je židovský život na eh, veřejnosti možný pouze za policejní ochrany. Sice jsou střediska židovských eh, obcí v městech obnovena, znovu se vybudovaly synago- synagogy a tyto, tyto, tyto budovy eh, vlastně vyrůstají eh, ze, eh, ze základů důvěry. Já, já sama, já sama vlastně bych musela počítat, kolik let to trvalo, než jsem byla schopná se znovu cítit doma ve svém rodném městě v Mnichově. Jak dlouho trvalo, než jsem konečně vybalila kufry, které jsem měla stále připravené k odjezdu. a doufám, že eh, s těmito eh, slovy vlastně nepředbíhám budoucnost. Eh, Židé věří, že ve, své, ve svých zemích nebudou již, nebudou již opomínáni, ale trpí lhostejností, nedostatkem empatie a porozumění protože kamkoliv se podíváme, eh, všude eh, se zvedá ošklivý obličej eh, nenávisti vůči židům, antisemitismus ve všech, ve všech prostorech politického, politi, politického života a také v muslimském prostředí. Síly jako AFD, zastánci antisemické kampaně BDS, muslimové eh, nevědí, že, eh, že vlastně antisemitismus je všechny sjednocuje. To všechno by ale bylo eh, jenom půl pravdy. Naštěstí všude v Evropě jsou stále ještě lidé, kteří se zasazují za vzpomínání demokracii a otevřenost. Jejich hlasy jsou hlasité a početné ve všech zemích Evropské unie představují velkou většinu eh, obyvatelstva, ale eh, tato na tuto číselnou většinu se nemůžeme pouze eh, spolehnout. Historie ukazuje, jak těžké to většina může mít, když chce prosadit své ideály proti hlasité křičící menšině. Vidíme, jak se rychle šíří může šířit antisemitismus, když se mu eh, rychle nepostavíme eh, do cesty. Jedním z nejdrastičtějších příkladů tohoto vývoje eh, nacházíme dnes ve Spojeném království. Labour Party, která byla díky své historii dlouhou baštou slušnosti, se pod Korbinem proměnila eh, v, ne, v jednu z nejproblematičtějších eh, politických stran v Evropě, co se týče otevřeného antisemitismus. Pod novým vedením eh, se, se liberistická, strana, liberistická strana opustila politický střed. Je zcela jasné, že morální příšeří takovéto pozice Eh, vlastně, že z toho, že z toho vyrůstají velice pochybné politické síly. Eh, Liberistická strana za Korbina je proto dobrým příkladem. Eh, ale antisemité se vyskytují všude v Evropě a vidíme že antisemitismus se eh, udržuje eh, ve všech zemích Evropy, nachází prostor. To, co jsme, to, co jsme dlouho neviděli, eh, to se znovu šíří, nenávist židů se zase projevuje. To, co bychom bývali, bývali byli považovali za nemožné. Vážení přítomní, řeknu to zcela otevřeně. Evropa, kde 89 eh, židovského obyvatelstva si stěžuje na rostoucí antisemitismus, taková Evropa má problém. Evropa, kde více než třetina eh, židovského obyvatelstva již eh, alespoň jednou seriózně uvažovala o vystěhování, taková Evropa má problém. Nenávist k židům otravuje společenské klima jako takové. Svoboda a Eh, bezpečnost by měla platit pro každého, eh, pro každého občana Evropy, anebo nebude platit eh, pro nikoho. Naplňuje mě bolestí a smutkem, že po tolika letech po holokaustu se musíme vyrovnávat s tak rychle se šířícím antisemitismus. A povinností nás všech musí být se proti tomu postavit a zatlačit to do pozadí. To je naše odpovědnost. Eh, ta největší tragédie eh, židovského, židovské historie, které došlo v Evropě. A, a eh, to, kde dnes stojí synagogy, to bývaly před asi 80 lety scény ničení a vraždění. Vážení přítomní, vážení členové komise, vážení poslanci, jste to právě vy, kdo určují přítomnost i historii eh, Evropské unie. Apeluji na vás, abyste dnes i v budoucnosti, i po tedy eh, očekávaných volbách, abyste se zasazovali eh, rozhodně proti rostoucí nenávisti vůči židům. Je mým přáním, aby tento parlament i v budoucnu, v budoucnu dostal své zodpovědnosti. Svoboda a demokracie, kterou si užíváme dnes, budou pouze tak silné, jak se o ně budeme zasazovat. A ochota většiny se postavit eh, proti, eh, proti eh, nenávistné menšině. Tuto nenávist nesmíme znovu nechat zvítězit. Z nikdy více se nesmí stát nyní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji jménem Evropského parlamentu paní předsedkyni Knobloch za její cenné svědectví, které pro nás všechny má obrovskou hodnotu. Teď budeme držet minutu ticha, abychom si připomněli všechny oběti holokaustu. Musíme mít na paměti, že abychom, nebo kdybychom chtěli věnovat minutu ticha každé z obětí, tak bychom museli mlčet déle než 11 let. Po minutě ticha si vyslechneme Kadiše de Ravela, který bude interpretován kapelou muzikále královny Alžběty z Belgie. A v průběhu minuty ticha si budeme promítat eh, obrázky dětí, které byly v getu v Terezíně. Bylo jich téměř 15 tisíc a přežilo jich pouze 150. Jejich eh, obrázky jsou v Pinkasově synagoze v Praze dnes vystaveny. My jim za to děkujeme, že nám tyto obrázky zapůjčili. Jejich obrázky více než slova ilustrují jejich emoce tváří v tvář eh, ukrutnostem, které by žádné dítě nemělo nikdy zažít. Už nikdy více.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 La seduta è sospesa per 5 minuti. Přerušuji zasedání na pět minut.